jednotlivých eh, řízení, která, kde jsou uloženy tyto věci. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Vaše vystoupení končí tuto rozpravu a přecházíme k dalšímu bodu, což jsou jednominutové projevy. Mám tu řadu žádostí o slovo. Nejdříve dám slovo panu Zasadovi. Připomínám na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové. Chtěl bych upozornit na problém matek eh, s malými dětmi a také na problém starších občanů na evropských eh, letištích. Je tady eh, nařízení z roku 2007, že tyto lidé by měli mít určitou asistenční službu ze strany letišť. Nicméně velice často eh, toto nařízení není respektováno. Například eh, co se týče záznamu, které připravila Evropská komise, tak eh, tam otci i matky nebyly zmíněny. Lidé musí být informováni o svých právech a Měli bychom změnit eh, toto nařízení, měli bychom doplnit eh, takové znění, které se týká jak matek, tak otců, kteří cestují s malými dětmi. Měli bychom také mít nejrůznější piktogramy, které by informovaly o této možnosti eh, evropské občany. Paní Chimenez, prosím. Miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Jako členka Výboru pro lidská práva a jako španělka a evropská občanka a jako oběť terorismu, protože ETA zavraždila mého bratra a jeho ženu, bych chtěla odmítnout postoj venezuelské vlády, protože pomáhá teroristům a podporuje teroristy, kteří, na který byl vydán mezinárodní zatykač. To je porušení základních práv a porušení bezpečnosti evropských občanů. Požaduje, aby španělská vláda jednala, protože toto je ponižující pro všechny Španěly. Pan Zapatero nesmí mlčet, zatímco venezuelská vláda týrá své občany a nebojuje proti terorismu. Zároveň španělský premiér nesmí zavírat oči před spoluprací mezi ETOU a Farkem ve Venezuele. To na to poukázali i někteří soudci. Pan Zapatero si nesmí podávat ruce se zástupci Venezuely, protože Venezuela je útočištěm teroristů. Španělsko bylo výrazně postiženo terorismem a její, jeho premiér neustále ignoruje tuto otázku. Je nutné, aby eh, eh, premiér jednal tak, jako by jednali obyčejní lidé. Děkuji, paní Stiller, na jednu minutu. Děkuji. Účelem eh, dnešní otázky 18. září kolegové v tomto parlamentu byli poctěni Evropskou nadací, Evropskou pící nadací v rámci boje proti tabáku. Dnes běží Evropský rok, Evropský plicní rok a byla, existuje petice, která zde koluje proti tabákovému průmyslu. A v současnosti 10 z 27 členských států mají globální zákaz kouření na veřejných eh, prostorách. Ve Skotsku jsme jednou z prvních zemí, která zavedla zákaz kouření na veřejných prostranstvích. A podle nedávných důkazů, kolegové, došlo k 18% poklesu hospitalizaci dětí kvůli astma díky zákazu kouření na veřejných prostranstvích. A to by se mělo reprodukovat jinde v Evropě a děkuji kolegům, kteří dostali odměnu od, tedy cenu od Evropské plicní nadace. Děkuji paní Stiller, není slovo paní Schilders na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych eh, přivítala, že minulý týden eh, rozpočtový výbor se zaměřil na kodex, změny kodexu chování eh, a doufám, že se nebude opakovat případ Charlieho McCreevyho, našeho bývalého komisaře. Jehož ředitelské místo nyní přeskumává komise před a může být střet e, zájmu. Bylo tam dohromady 21, 201 požadavků, aby došlo eh, k prošetření eh, za angažovanosti bývalých komisařů. Musíme se podívat na tento kodex a nesmíme mít pouze určitá pravidla, která jsou volně vykládána. Jedna minuta. pan Kozlik. Děkujem za slovo. Váž... Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážený parlamente. Současní současná vládní moc na Slovensku předkládá návrhy zákonů, které oslabují nezávislost soudců a soudů. Byl předložen návrh na změnu ústavy, a který má omezit imunitu soudců. A probíhá to bez připomínkového řízení a bez odborné diskuse. Na Slovensku dochází k deformaci demokracie a právního státu. A to dokládají, dokládá také skutečnost, že předsedovi nejvyššího soudu nebylo umožněno vystoupit v plénu Národní rady během vyjednávání o justičních zákonech a o soudní radě. Novela zákona o soudní radě má za cíl změnit složení soudní rady před uplynutím funkčního období. Novela zákona o soudcích mění počet eh, členů výběrových komisí a mění také počet soudců z jednoho na tři. To je jenom součást příběhu, který jasně dokazuje snahu současné výkonné moci eh, na Slovensku zasahovat do soudní moci. Děkuji panu Kozlíkovi, nyní pan Sogor. Mají nap, október 6-a fontos dátum a magyar. 6. 6. 6. října je eh, důležité datum v historii Maďarska více než eh, před 150 lety. lety. Eh, vůdci Maďarů povstali proti mocným armádám Evropy. Tehdy bojovali za bratrství, svobodu a rovnost. 13 generálů, kteří byli poraženi, byli popraveni 6. října v Aradu. A nicméně eh, Maďaři toužili po svobodě a v roce 1956 povstali znovu proti komunismu. 13 mučedníků, jenom čtyři z nich byli Maďaři, tehdy bojovali a to dokládá nadnárodní charakter boje za svobodu. Dokládá to také touhou po jednotnosti Maďarska a solidaritu mezi národy. Pan Diaz de Menacon Svegra. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl postavit proti nedemokratickému zacházení Čavezovi vlády, která porušuje základní práva, zadržení mého přítele Viktora Bajse na letišti v Karakasu nesmí zůstat bez povšinutí. Náš úkol jako europoslanců se neomezuje na komunitární rámec. Musíme prosazovat hodnoty Unie, zásadu svobody, demokracie a úctu k lidským právům. Je evidentní, že v této zemi to, tato totalitní vláda neuplatňuje a volby, které proběhly v září, vyvolaly naději. Avšak eh, musíme mít eh, možnost reagovat eh, proti a podpořit venezuelskou opozici. Co si můžeme myslet o vládě která odmítla vydat celou řadu teroristů. Nic dobrého. Parlament, Evropský parlament musí reagovat důrazně. A nyní pan Tabajdy. Děkuji. Rozdělené Německo bylo velice jasným symbolem naprosté absurdity, jak fungoval bipolární svět. Znovu sjednocení eh, Německa bylo eh, předpokladem znovu sjednocení Evropské unie. Bylo tady naprosto eh, absurdní rozdělení, takže Němec Eh, Německé znovu sjednocení bylo začátkem eh, sjednocení celé Evropy. Eh, Když padla berlínská zeď, tak byla ukončena studená válka v Evropě. Jako Maďar jsem velice hrdý na politické vůdce, kteří měli odvahu otevřít železnou oponu, otevřít hranice do Rakouska, kam prchali východní Němci. Eh, v podstatě eh, východní Němci eh, a Maďaři také odstranili první cihlu z této zdi. Byl to historický akt, který by nebyl možný bez Michaela Gorbačeva, ruského vůdce. Nyní má slovo pan Galaga. Uh, Děkuji, paní předsedající. Já jsem se právě vrátil z Islandu, kde jsem byl na společném parlamentním výboru. A v průběhu dvoudenní návštěvy naše delegace si vyměnila názory s poslanci islandského parlamentu a také se zástupci administrativy. A předtím, než Island vstoupí do EU. Já jsem využil této příležitosti a k tomu, abych zmínil otázku makrel. Je třeba, abychom měli trvale udržitelný rybolov. 12. října v Londýně Island zahájí vyjednávání s příbřežními zeměmi a já doufám, že bude možné dosáhnout uspokojivého výsledku. Dopad finanční krize je stále ještě evidentní na Islandu. Otázka iSaveu musí zůstat bilaterální otázkou mezi Islandem, Velkou Británií a Nizozemskem. Je nutné, aby Island nadále vyjednával s Evropskou unii, aby tak bylo dosaženo dobrého výsledku. A Nyní má slovo panu Komucakos. Děkuji, pane předsedo. Mám radost, že pan Barnier je zde přítomen, protože otázka, o které budu hovořit, jej zajímá. Přírodní katastrofy představují velké náklady pro ekonomické stopy i pro lidské životy a boj proti nim vyžaduje společné kroky. Je tudíž naléhavé, aby Evropská unie mohla efektivně reagovat na tyto situace které jsou mimořádné a za tímto účelem Evropa musí využívat maximálně možnosti, které má, ale musí také mobilizovat evropské občany. Dlouhá evropská tradice dobrovolnictví nám umožní toho dosáhnout a proto si myslím, že je třeba vytvořit Evropský dobrovolnický sbor podle článku 214 odstavec 5 Lisabonské smlouvy. Připomínám, že v roce 2011 oslavíme Evropský rok dobrovolnictví a Evropský dobrovolnický sbor by posílil evropskou image a zasál by srdce i mysli evropských občanů i občanů ve světě. Musíme jednat naléhavě, abychom založili tento sbor. Slovo má pan Žobro. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, od roku 2013 budeme mít eh, limity CO2, které se musí snížit a mají být tedy nižší, než byly původně naplánovány. A to by mohlo vést k naprosté katastrofě. Především by to bylo velice nepříznivé pro výrobce společnosti Siemens, především v Polsku, protože ceny za produkty Siemens by se zvýšily o 30 což by mělo eh, dopad na jednotlivé spotřebitele, ale také na ekonomický eh, růst. Eh, cement je velice důležitý a je to důležité především pro nové členské státy, které ještě pokulhávají za zeměmi, jako je Německo nebo Francie. Ty si už postavili své dálnice, své silnice, svoji infrastrukturu, když ještě nebyly žádná, nebyla taková to omezení. Tato situace má ovšem eh, velice negativní dopad, protože tato výroba bude probíhat jinde a naše ekonomiky budou trpět. Děkuji, má slovo pan Tusas το αντιδημοκρατικό ψήφισμα που εγκρίθηκε στην κοινοβουλευτική συνέλευση. Došlo k nedemokratickému usnesení, které schválila Rada Evropy 5. října, která řadí pop, lidová hnutí a teroristická hnutí do jedné kategorie. Cílem je upřít eh, demokratická hnutí, tedy Není možné sledovat řečníka, který hovoří příliš rychle. Můžete hovořit pomaleji. Jsme proti tomuto usnesení, zejména v Řecku, kde lidová hnutí byla vedena proti barbarské protisociální politice naší vlády a to platí i v jiných zemích Evropské unie. Třídní boj nepřestane protidemokrat, díky protidemokratickým usnesením. Je to součástí cesty kupředu v dějinách. Je třeba ukončit vykořišťování člověka člověkem. Boj dělnické třídy a obnovení lidových hnutí v celé Evropě bude výrazem boje proti tomuto usnesení. A je třeba, aby se ocitli skutečně na v propadlišti dějin. Toto usnesení je skandální, je to výraz útlaku evropského kapitalismu. Ale to vše neukončí boj dělníků. Děkuji, pane Tusasi. A nyní má slovo paní Andrikiene. E paní předsedající, A v Bruselu proběhl summit EU a Čína. Klimatické změny, obchod jsou na pořadu jednání, stejně tak jako lidská práva, trest smrti a, a tábory Laogai. Všechny tyto otázky jsou velice důležité, ale já bych chtěla poukázat na další důležitou věc, a to Tibet. Můžeme vyjádřit lítos nad tím, že dialog mezi Dalajlámou a čínskými úřady je nesmírně pomalý. Poslední kolo proběhlo eh, v listopadu. Setkání jsou velice sporadická a většinou jsou narušována eh, nedostatkem důvěry. Dalaj Lama už přestal požadovat nezávislost nebo větší autonomii. A já bych chtěla požádat Čínu, aby e, vyřešila otázku Tibetu prostřednictvím dialogu bez síly či násilí. Dalaj Lama by takovýto dialog přivítal a udělal by všechno pro to, aby tento dialog pocílil pan Vadim. Dámy a pánové, Paní předsedkyně, bohužel v Rumunsku existuje velice tvrdá cenzura. Neexistuje to v žádném jiném členském státě. Provádí Národní rada pro audiovizuální vysílání MCM, což je takový sta, sta, eh, stalinská instituce, eh, například eh, dělají cenzuru velkých, eh, kdyby žili velcí spisovatelé jako Cervantes, Byron a podobně, tak by byli cenzurováni těmito lidmi. V podstatě se zaměřuje na rozhlasové stanice a je to eh, takový, eh, takové pohřebiště bývalých politruků, kteří chtějí ještě zasahovat a opoziční strany v různých pořadech hovoří pravdu Pomožte nám, abychom získali zpět, co jsme získali eh, v roce 99, svobodu tisku. Děkuji. Nyní paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes eh, večer jsme se bavili o Lisabonské smlouvě, eh, sociálních otázkách, kdy bereme v potaz také sociální dopady bere Evropská unie sociálně ekonomické dopady, nebo spíše komise bere v potaz sociálně ekonomické dopady toho, že Irsko do roku 2014 bude v souladu eh, s paktem stability a růstu. Pochopitelně je důležité, abychom měli konsolidaci, ale eh, všichni si myslí, že to stačí. Měli bychom mít 3% do roku 2014. To je jasný signál z Evropské unie. Dnes večer belgické předsednictví uvedlo, že je eh, nezbytné, abychom měli úspory, ale ty jsou naprosto bez rozumu. Uh, co ale otázka znovu postavení našich ekonomik? Musíme se vrátit na úroveň 3% eh, HDP, deficitu HDP, ale během delší doby máme celou řadu problémů, které jsme si způsobili sami, nechci váš soucit, ale e, nesmyslná úspornost e, nepomůže naší ekonomice, kde se zavírají podniky. Děkuji, paní předsedající. Ostatní dní pevné jsou doniesení. Paní Svídelská, děkuji, paní předsedající. V poslední době jsme v Polsku byli svědky toho, že se objevily některé případy využívání psychoaktivních látek a také úmrtí v důsledku používání psychoaktivních látek. Neexistují žádná odpovídající pravidla vydaná úřady, aby pak úřady mohly efektivně bojovat proti uživatelům psychoaktivních látek. Uživatelé psychoaktivních látek se domnívají, že ve chvíli, kdy psychoaktivní látky nejsou zakázané, nejsou škodlivé, ale tyto látky jsou ještě škodlivější než drogy. S ohledem na tento problém psychoaktivních látek, abychom měli učinit eh, rozhodné a rychlé kroky. Domnívám se, že Evropská komise by měla naléhavě a eh, přijat dalekosáhlá opatření a informovat občany o negativních dopadech psychoaktivních látek. Slovo má pan Kelly. Tak ve zprávě z Financial Times 6. října komisař pro výzkum Quinn varoval před tím, že by mohlo dojít k nedostatku financování v výzkumu. Nás, návrhy Evropské unie mají zamezit opakování eh, eh, finanční krize, avšak omezení podnikatelského kapitálu podvazuje hospodářský růst. A tento typ kapitálu má umožnit nárůst podnikatelství, podobně jako jsou nástroje, jako je Google, Facebook a Skype. Je třeba zajistit přístup k, k kapitálu a je třeba, aby vznikaly nové podniky, které jsou inovativní a je třeba zajistit toto financování v rozpětí 3 až 7 let a musíme překlenout propast mezi námi a Japonskem a Spojenými státy. Je třeba skutečně se držet slov komisaře Kvina. Děkuji, pane Kelly. Slovo má paní Alfano. Děkuji, paní předsedkyně. Minulou neděli během návštěvy papeže v Palermu došlo k přerušení svobody projevu a porušení italské ústavy. A bylo došlo k naprostému porušení veškerých pravidel pro soužití. E, pořádkové síly e, nechali strhnout transparent, který jim nevyhovoval a, a byly ponechány homofobní transparenty na ulicích. Jeden transparent e, obsahoval I love Milingo. A tento transparent byl bez povolení eh, odstraněn, což z hlediska policie není opodstatněné. Je třeba hájit svobodu projevu občanů a tato svoboda je porušena v takovém případě, kdyby mohl být papež pobouřen. V tomto případě byla demokracie narušena z hlediska veškerých institucí. Slovo má pan Tanasesku. În ciuda măsurilor anticriză luate de guvernele Dámy a pánové, navzdory opatření proti krizi provedených vládami členských států, demonstrace a stávky ukazují, že situace se nezlepšuje. Bohužel eh, se jedná o opatření, kterými se snaží eh, vlády vyplnit eh, díry v rozpočtu, ale tato opatření vedou k nové krizi. Snižuje se kvalita života evropských občanů. Možná je nejvyšší čas proto, aby vlády členských států změnily svůj postoj a aby pro ně eh, začaly být zájmy občanů důležitější než zájmy bank, a které eh, neustále vydělávají velké peníze. Pokud má někdo ztratit v této hře, neměl by to být vždy obyčejný člověk na ulici. Mato a to Androver. Děkuji mnohokrát. Budu hovořit o Venezuele eh, je důležité, abychom hlasovali v duchu demokracie. Také se musí respektovat soukromé vlastnictví. Bohužel v tuto chvíli jak venezuelští občané, tak podniky jsou eh, v ohrožení. Je tady jedna společnost, která je financovaná lidmi z Kanárských eh, ostrovů, poskytuje pracovní místa asi 300 lidem a byla znárodněna. Tato společnost eh, se stala eh, byla zneužita venezuelskou vládou, byla jim odebrána půda, eh, jsou také znárodňovány nejrůznější podniky. V podstatě podnikatelé by neměli se cítit neustálem ohrožení. Je skutečně na čase, aby Venezuela se stala skutečným demokratickým státem, kde zcela jistě nesmí teroristé najít útočiště. Slovo má paní Renie. Děkuji. Já bych chtěla poukázat na akční týden týkající se dopravy. V současné době to probíhá v Turecku. Při příležitosti eh, této, tohoto dne solidarity eh, je agresivní postup jednoho zaměstnavatele eh, velice nepřijatelný. Agresivní postup vůči svým zaměstnancům. Evropský, evropské pracovní, teda turecké pracovní právo neodpovídá evropskému právu a z tohoto důvodu jsou pracovníci v Turecku zneužíváni. Podle práva v Turecku můžou být odbory aktivní, a pouze ve chvíli, kdy se odborové akce účastní více než 50 zaměstnanců. 50 a UPS v Turecku se tvrdě postavilo proti protestům a, a nedošlo eh, k uznání práv eh, těchto pracovníků. Eh, tito pracovníci se snažili o to, aby byly lepší pracovní podmínky a aby propuštění pracovníci byli opět zaměstnáni postupy, které využívají některé společnosti proti svým pracovníkům v Turecku, nejsou přijatelné. Děkuji, paní předsedkyně. 18. října dojde k vynesení rozsudku v případě Turkan, tedy v tureckém městě Diyarbakir. Budou souzeni členové městské rady, kteří pokojně obhajovali své politické přesvědčení. Zadržení, o kterém jsem hovořila, jsou dalším důkazem utrpení kurdské menšiny v Turecku. Turecko učinilo významné pokroky a chtělo se přiblížit k Evropské unii, ale to nestačí. Je třeba, abychom sledovali řádný vývoj v Turecku a je třeba posuzovat postavení Kurdů. Požádám komisi a radu, aby zaslali oficiální dopis. Slovo má paní Kretu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jedna věc, která se může stát během ekonomické krize, je to, že se může stát také politická krize. A to je věc, která se nyní odehrává v Rumunsku, kde je ohromný ekonomický propad vláda používá úsporná opatření, která jsou naprosto nevýdaná a miliony rumunských občanů jsou nuceni eh, trpět eh, zimou, nemají dostatek léků, naši občané jsou naprosto zoufalí, obávají se, že je čeká zima a budou mít velice nízké příjmy. Také dochází k porušování eh, práv svobodného slova, tak jak již zaznělo také je nový penzijní zákon, který povede ke snižování penzí a ten musí být spochybněn ze strany evropských institucí. Měli bychom bojovat proti nedemokratickým tendencím v Rumunsku. Děkuji, paní Kretu, a nyní má slovo pan Kovaliu. Um e- Mnohokrát děkuji. Já bych eh, chtěla poukázat na událost v Portugalsku která je zásadní a pro budoucnost. Nadace šampalimot Mod otevřela výzkumné centrum pro rakovinu a pro neurologickou vědu. Pan Šampalino byl podnikatel, který přenechal své osobní vlastnictví této nadaci, která se věnuje především oblasti vědy. Já bych chtěla pogratulovat panu Roblesovi, který zajišťuje špičkovost výzkumu a odpovídající klinickou praxi. Já se domnívám, že takovéto iniciativy skutečně dostanou Evropu na špičkovou úroveň v oblasti vědy. Nadace Šampalimot přiláká do Evropy vědce z celého světa. Bude se jednat o nejlepší vědce, kteří a přivedou zcela nové rozměry do evropské vědy. Mnohokrát děkuji. Nyní má slovo pan Mikolášik. Děkuji, paní předsedkyně. Zítra se bude na parlamentní shromáždění hlasovat o zprávě paní McCarthy o přístupu žen k nerovnému užití výhrady svědomí. Je třeba odsoudit tuto zprávu, která bezprecedentně představuje závažný zásah do svrchovanosti členských států, do principu subsidiarity a právo na svobodu projevu a svobodu náboženskou. Tato zpráva se zaměřuje na oblast takzvané z reprodukční zdravotní péče pro ženy, potraty, sterilizaci, ale také, cituji, na utišení bolesti pro nevylečitelně choré pacienty. To je tedy eutanázie. Tento dokument Rady Evropy požaduje od členských států, aby zavázali poskytovatele zdravotní péče, aby poskytoval léčbu, na který má pacient nárok ze zákona, navzdory výhradě svědomí. A vyzývá k vytvoření registru osob, které uplatňují tuto výhradu a v jistém smysle navrhuje její pronásledování. Není možné takto regulovat výrobu svědomí v Evropě. Děkuji. Děkuji a závěrem dám slovo paní Monice Zerkuiza. Děkuji, paní předsedkyně. Spochybňovat eh, vnější politiku španělské boje proti terorismu je falešné. Není správné obvinovat venezuelskou vládu, že cvičí teroristy. Neexistují žádné důkazy. Proto vím, existuje mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu. Španělsko se do této spolupráce zapojuje a spolupracujeme s Venezuelou, která požadovala konkrétní kroky. Místo řeči o sporech a konfliktech nechme pracovat justiční a diplomatické orgány, které mají úspěchy v boji proti terorismu ve Španělsku. Děkuji. Děkuji, paní Muniz. To je závěr naší rozpravy, jenom jednominutové projevy a není. Máme další bod na prodenání zprávy paní de Kaiser, systémy zdravotní péče v subsaharské Africe a celos